Uh, Myslím, že můžeme začít. Trochu jsme změnili eh, pořad jednání, takže nyní se pustíme v 9 hodin do hlasování. Ne, ne, ne, to byl jenom žert. Já jsem si jenom říkala, že bych vás trošku zmátla. Dobře, takže prvním bodem na, na pořadu našeho jednání, jenom zpět k tomu hlasování, to bude v 11 hodin. Takže prvním bodem našeho pořadu jednání je uh, zpráva o roli minimálního příjmu v boji s chudobou a při podpoře společnosti otevřené sociálnímu začlenění v Evropě. Takže předáme slovo zpravodajce paní Jodě Figu, Figueiredo. Děkuji, paní předsedky. Děkuji, com o senhor Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Včera eh, u nás byl pan komisař a diskutovali jsme s ním o otázkách chudoby a domnívám se, že to by mělo být jedno z těch nejdůležitějších témat naší činnosti, protože, jak již bylo řečeno, máme Evropský rok boje proti chudobě a není dost dobře pochopitelné, kdyby se Evropský parlament neměl specificky zabývat tímto problémem. Právě také proto, že eh, stoupá eh, míra nezaměstnanosti den co den a zhoršuje se již bez tak zoufalá situace chudých a <clears throat> chudoba se prohlubuje, týká se eh, žen i dětí a proto eh, se do eh, chudoby propadá stále větší podíl obyvatelstva. Já jsem vycházela z posledních čísel a Eh, údaje, které eh, v lednu tohoto roku zveřejnil Eurostat, se týkají příjmů z konce roku 2008. Jistě to není úplně přesný odraz současné situace protože se hospodářská sociální situace obyvatel ještě zhoršila v důsledku finanční hospodářské krize. Situace je mnohem horší, než ji odrážejí tyto údaje, ale já se o ně opírám a e, již tato data ukazují kritickou situaci. Musíme se tím zabývat. 17 e, z obyvatel eh, z 27 členských zemích Evropské unie eh, žijí s příjmem, který je pod hranicí chudoby a jejich ohrožení chudobou je nesmírně vysoké. To tedy znamená, že 85 milionů eh, osob je tím dotčeno. V roce 2008 to bylo 85 milionů a nyní je to pravděpodobně ještě víc víc. E, to jistě uvidíme, až e, získáme údaje o současné situaci. To ale znamená, e, že se tato situace od roku 2000 podstatně změnila od doby vydání Lisabonské strategie a Lisabonská strategie si stanovila za cíl eradikaci chudoby Musíme tedy skonstatovat, že chudoba eh, se zvýšila o 2 procentní eh, body do eh, dnešní situace. Je to opravdu dramatická situace pro děti a mladé lidi do 17 let věku, protože ta chudoba dosahuje 20 a v některých zemích jako Bulharsko a Rumunsko se pohybuje kolem 33 zemích. 26 potom ta ale v Itálii, Lotyšsku, Španělsku 24%, Řecko, Portugalsko, Litva, Velká Británie 23%, Polsko 22%, tedy jak již bylo řečeno, nejnižší míra rizika byla zaznamenána v Dánsku, Slovinsku a Finsku. To bylo kolem 12%. Eh, a když tedy hovoříme o této situaci, potom se opíráme o e, situaci po výplatě sociálních dávek, protože kdybychom je nezohlednili, byla by situace obyvatel ještě horší a vidíte to také v těch eh, bodech důvodové zprávy. Eh, výplata sociálních dávek eh, osobám mladším 18 let se pohybuje kolem 18% a u těch starších osob je to 24%. 25% je to u mužů a u žen také 25%. To jsou tedy skupiny obyvatel, eh, kterých se to nejvíce dotýká, ale je tu ještě jeden znepokojivý prvek. Eh, je to eh, chudoba při práci a počet těchto chudých pracovníků se také rozšiřuje. Týká se to takzvané prekérní práce nejisté práce, eh, jsou to eh, špatně odměnované pracovní příležitosti. A v roce 2008 jsme měli asi 8 eh, chudých pracovníků při práci podle údajů Eurostatu. To znamená ti, co se nedostali nad hranici chudoby, ale v jiných zemích jsou ty údaje ještě horší. Koncem roku 2008 v mé zemi v Portugalsku jsme podle Eurostatu dosáhli již níž 12 a to je opravdu velice znepokojivé. Ale Máme také údaje Eurostatu, které eh, se týkají materiální deprivace nebo materiálního nedostatku. A to máme i v té důvodové zprávě. Týká se to té části obyvatel, která si nemůže doma dovolit eh, například dostatečné vytápění nebo eh, každý den kompletní jídlo. To je opravdu velice znepokojivé, týká se to zejména některých zemí. Eh, nechci přednášet jednotlivé údaje, naleznete je v té důvodové zprávě, kolegové si to mohou pročíst, ale v té důvodové zprávě se také dozvíte veškeré údaje níž vyplývá, že e, čísla uváděná v této studii odráží realitu. Na druhé straně to také ukazuje e, nutnost e, konat. A ukazuje to nutnost, že musíme ksáhnout k různým konkrétním opatřením boje proti chudobě, mohou to být opravdu eh, opatření nejrůznějšího typu a mohou vyústit v nejrůznějších plánech, protože chudoba má také eh, různé aspekty. Já jsem doposud hovořila pouze o příjmech a také jsem se zmiňovala o materiálním nedostatku, eh, o skutečnosti, že si někteří obyvatelé nemohou dovolit té materiální požitky, ale týká se to také eh, příjmu, přístupu ke vzdělání, k sociálnímu zabezpečení, k soudnictví. Chudoba také znamená eh, složitý přístup ke vzdělávání. Mm, eh, chudoba má tedy opravdu různé formy, také se týká přístupu k demokracii nebo týká se možností, aby se eh, pracující organizovali, združovali ve svých podnicích. Eh, někdy mají eh, vůbec velký strach hovořit o svých problémech a tato situace je v mnoha členských státech. Jak již bylo řečeno, musíme se dívat na chorobu v jejich nejrůznějších dimenzích. To jsem tedy předeslala, ale když hovořím o minimálních příjmech, potom je to eh, jedno jediné eh, opatření, eh, jak zabránit nejtěžším formám chudoby. A to neřeší tento problém. Musíme, jak jsem již řekla, sledovat chudobu ve všech jejich formách a usilovat o nejrůznější opatření. Jedním tím opatřením je tedy eh, zlepšení situace eh, prostřednictvím eh, těch příjmů, ale tímto způsobem nelze eh, zlepšit eh, penzi pro eh, pracující, kteří by tedy neměli sklouznout po odchodu do důchodu do chudoby a měli nárok na důstojný důchod. Bohužel v Portugalsku tato chudoba eh, se často projevuje a potom je třeba zajistit přístup eh, k dobrým zdravotnickým službám, ke vzdělávání a podobně. Dobře, v jakém kontextu eh, se máme podívat na minimální příjem. Je již celá řada zajímavých studií, které ukazují, že ve většině zemí Evropské unie je již eh, zaveden eh, minimální příjem. Eh, ale to neznamená, že i tento zajištěný minimální příjem umožňuje důstojný život. Jak již bylo řečeno v některých zemích se tohoto nástroje používá eh, k boji proti chudobě a některé studie prokazují, že bez zavedení tohoto minimálního příjmu by byla chudoba ještě hlubší. V některých členských zemích Evropské unie eh, eh, se zavádí tento minimální příjem aby umožnil důstojný život občanům a o tom bychom zde měli diskutovat. Dobře, v prvé fázi jsem nemohla předložit více návrhů. Máme tu určité hranice, takže předkládám pouze ty návrhy, které jsou obsaženy ve zprávě, ale díky příspěvkům mých kolegů a na základě mých návrhů bychom ten text mohli ještě rozšířit, ale v prvé fázi se mi to ještě nepodařilo. Bylo také nutné dospět ke konsensu, abychom předložili zprávu, kterou bude moci podpořit celý Evropský parlament. Ráda bych, abychom na té zprávě pracovali v tomto smyslu. Proto tu máme ještě mnohem větší manévrovací prostor, abychom dosáhli konsensu. Nechtěla bych vám tedy předkládat eh, úzce vymezený nástroj, ale jde mi o to, abychom přistupovali k této otázce ze širšího pohledu. Zdůrazňuji tedy, že bychom mohli jít ještě mnohem dále a mohli bychom podrobněji propracovat jednotlivé nástroje. Vím, že je to také přáním mnoha kolegů a že tu politická vůle je, že máme tedy dobrý základ, abychom k tomu přistoupili později. Jsem přesvědčena o tom, že v pozdější fázi předložíme ještě další návrhy a že se nám podaří dospět k velkému konsensu a že tato práva bude podpořena v tomto roce boje proti chudobě. Byl by to značný přínos Evropského parlamentu a ukázalo by to, že se právě v tomto roce něco změní. Děkuji vám. Uh, Děkuji. Děkuji paní Figueiredo. Já si myslím, že to je vynikající zpráva a já jsem stínovou zpravodajkou za svoji e, skupinu. První bod je odstavec e, F, kde se hovoří o ohrožení žen chudobou. Ale patří sem i e, další skupiny, jako například lidé s určitým zdravotním postižením, kteří jsou chudobou postiženi a velice často trpí stejně jako ženy. Eh, také se mi líbí zmínka v eh, odstavci 5, kde se hovoří o iniciativě na straně členských států, pokud jde o určité programy boje proti chudobě. Mě samotnou eh, napadá pár věcí, ale možná by nebylo od věci, pokud byste to trochu rozvedla, abyste řekla detailněji, až budete po naší rozpravě mít možnost vyjádřit se na závěr. Odstavec 7, tam se hovoří o tom, jak lidé vnímají ten proces rozhodování, který rozhoduje o jejich osudu. A je navíc důležité, hovoříme-li o chudobě a o bezdomovectví, zmínit eh, i tyto věci. Příští týden bude konference o bezdomovectví a Bezdomovci jsou eh, vyňati z toho procesu rozhodování, eh, přestože i v této oblasti je potřeba přijímat opatření. Musíme eh, začlenovat lidi do toho rozhodovacího procesu. Je zde celá řada zastřešujících organizací, nicméně existují i jednotlivé organizace organizace, o kterých vím, že by se rádi zapojili do toho procesu, který jste zmínila. Ta zpráva se mi velice líbí, pokud je o její znění. Určitě budou pozměňovací návrhy, nicméně na úvod bych ráda řekla, že je to opravdu vynikající zpráva, že jste odvedla skvělou práci a nyní by mě zajímalo, jaký je váš názor pokud jde o iniciativy ze strany členských států v oblasti minimálního příjmu. Paní Griny se jako první přihlásila slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velmi ráda, že jste si eh, vzala za vlastní toto důležité téma. Vždyť eh, v evropské společnosti se jedná o dost eh, veliký podíl. Co se týče minimální mzdy, zde bychom mohli ze zkušeností Francie. U nás byla zavedena také minimální mzda pro začlenění do společnosti tato nízká mzda, tyto nízké příjmy, které jsou relativně eh, skutečně nízké ve srovnání se životními náklady, je ukazují, že tyto osoby však nalézají svou důstojnost. Jsou sociálně uznávány právě na základě toho, že pracují. Jde o takové e, osoby, které vždy měly e, velkou potíž být e, zaměstnáni. Já se domnívám, že jste o tom také již hovořila, paní předsedkyně. Jsou to osoby s těžkým postižením, které dostávají eh, sociální dávky eh, které by však měly být eh, navýšeny. Eh, je však vhodnější, eh, aby byly tyto osoby zaměstnávány. K tomu jsou zapotřebí informace, ale velmi často tyto osoby jsou dále vzdělávány v takových povoláních, kde naleznou těžko uplatnění. Trh práce dneška i budoucnosti vyžaduje také Eh, novou eh, profesní přípravu. Dále je také nutné myslet na minimální eh, zajištění ve vyšším věku pro osoby, které celý život pracovaly a potom v důchodovém věku nemají dostatečné příjmy a jsou opomíjeny. Dále se jedná také o chudé zaměstnance. Já znám eh, takové eh, životní situace, kde eh, se jedná o rodinu s velkými sociálními dávkami a celkově v té rodině je možné dosáhnout takového objemu sociálních dávek, který je vyšší než mzda eh, osob, které eh, pracují a často eh, rodiny, ve kterých se pracuje, mají nižší příjmy. Takže i toto je velmi obtížná situace domnívám se, že tyto osoby jsou také ve velikých eh, stresových situacích. Navíc také se na ně obrací velmi často eh, společnosti, které eh, půjčují peníze a toto přispívá k zadlužení rodin. Takže Přílišné eh, zadlužení eh, je rovněž eh, dalším důvodem pro chudobu ve společnosti. Budu předkládat pozměňovací návrhy a ráda přispěju tímto způsobem k vaší zprávě. Děkuji, Jean Lambert. Děkuji, já rád bych poděkovala zpravodajce za práci na této zprávě. Souhlasím s řadou komentářů, které zde zazněly. Především pokud jde o začlenění eh, postižených osob nebo ručených osob do toho procesu rozhodování. To je přirodně úloha národních akčních plánů a rád bych eh, byla svědkem toho, až se tady v tomto výboru budou projednávat jednotlivé akční plány, které mají e, za účel boj proti e, chudobě. Jednu či dvě poznámky kterým eh, bych se ráda věnovala. Myslím, že jsme si vědomi té skutečnosti, že existují určité členské státy, kde i když se podíváte na úroveň sociálních dávek, eh, penzí a sociálního zabezpečení či podpory lidí s postižením, tak velice často jsou ty dávky na úrovni, které eh, lidi udržují v chudobě, stěží, eh, umožní důstojný život. Mě by zajímalo, jak v různých členských státech jsou tyto úrovně sociálních dávek nastavovány a jaké faktory se berou v úvahu. Eh, paní Figueredo některé ty indikátory již označila. Nemůžeme zároveň hovořit o boji proti chudobě aniž bychom eh, nepodnikli konkrétní opatření. Eh, řada opatření eh, snižuje tu, zmenšuje tu propast mezi nejbohatšími a nejchudšími. Poslední výzkumy ukazují, že sociální soudržnost a její dopady na společnost jako takovou je jejich dopad na společnost jako takový velice vysoká. Tomu bych se ráda eh, věnovala blížeji. V tomto eh, výboru i na plenárním zasedání hovořil, jsme hovořili o plánech BioLab, eh, které umožňují snižování penzí a sociálních dávek, na kterých jsou lidé mnohdy závislí. Otázka transferu Eh, z té situace, eh, kdy eh, lidi pobírají sociální dávky a potom začnou pracovat a pobírají určitou podporu. nemyslím, že by to mělo být obsahem přesně této zprávy, nicméně je to také téma, kterému se tento výbor již v minulosti věnoval. Určitě předložíme pozměňovací návrhy, nicméně eh, by mě také zajímala ta konkrétní opatření, která jsou zmiňována a ráda bych také hovořila o tom, abychom toto začlenili do té rámcové směrnice o minimálním příjmu. Myslím, že by nebylo od věci, pokud bychom tady trochu konkrétněji pojmenovali ty problémy, e, namísto toho, abychom, abychom tady vyzývali obecně k přijímání opatření. Děkuji. Pan, pan Kafaroty? Grazie, presidente. Il lavoro della relatrice è un lavoro Děkuji, paní předsedkyně. Práce zpravodajky je velmi e, zdařilá a já se domnívám, že e, je to téma velmi důležité. Je to také téma, kterému se věnuje Evropský rok potírání chudoby. Musíme tedy situaci analyzovat a pak Musíme také začlenit všechny ty oblasti, o kterých zpravodajka již hovořila. Možná, že bychom to mohli také ještě rozšířit, což by jistě bylo eh, krokem s právným směrem, ale myslím si, že i tato, tento popis situace je dobrý. Je však eh, důležité, aby celá řada z nás hledala další návrhy, tedy přesné návrhy eh, které by byly nasměrovány na eh, jasné detaily. Na základě údajů vidíme, že chudoba má eh, různé stránky a existuje proto také žádný všelék, který by umožnil vyřešit celý tento problém. Je nutné mnohé podniknout a je nutné také propojovat jednotlivé nástroje a to tak, aby díky každému nástroji eh, bylo možné bojovat proti eh, jednomu aspektu eh, chudoby a alespoň jej zastavit. Paní Figueiredo předkládá například takové řešení, které ukazuje, že problémy i v souvislosti s vyšším věkem se dotýkají na druhé straně právě seniorů, ale také dětí. To znamená, že pro různou věkovou skupinu je nutné nabídnout různá opatření. Co se týče nezletilých, tam je nejdůležitějším referenčním bodem rodina a u starších osob je to zase spíš sociální politika. Čili tyto dvě věkové skupiny jsou však také propojeny jedním bodem, který je rovněž důležitý, a to je otázka minimální mzdy. V evropských zemích Minimální mzda je však charakterizována velmi různorodě. Chtěla bych tedy poprosit eh, paní eh, Figurejdo, aby eh, vypracovala jednu další tabulku, ve které by také dala dohromady různé typy minimálních mest a využití tohoto nástroje. Domnívám se, že to je propojující prvek který eh, umožní podporu jak starších osob, tak i eh, rodin v těch středních věkových eh, skupinách jsou nejrůznější možnosti. Existují zaměstnanci, kteří pracují, ale přesto jsou chudí, protože jejich mzda není dostačující to, aby se vymanili z chudoby. A to v minulosti v Evropě neexistovalo. Když se eh, eh, mohlo pracovat, tak eh, život byl důstojný, ale dnes tomu již také není. A proto bychom se měli skutečně soustředit na minimální příjem. Nejrůznější země však mají nejrůznější Eh, formu těchto minimálních eh, mest a to s nejrůznějšími náklady pro systém jako takový a tyto náklady eh, jsou dost vysoké. Právě proto bychom měli tuto otázku posoudit i makroekonomicky. Jsem však přesvědčen o tom, že to je ta správná cesta, protože sociální soudržnost je spojena také s začleněním těch, kteří byli marginalizováni, kteří byli vytlačeni na okraj společnosti. My si prostě nemůžeme dovolit to, aby rozdíly vedly k tomu, že lidé na okraji společnosti také zůstanou. Musíme tedy zajistit to, že se začne bojovat proti chudobě. Zde můžeme dobře spolupracovat, my jsme k tomu všichni ochotní. V takovémto tématu se domnívám, bychom měli eh, opominout politické přístupy. Jde o určitý fakt, který se projevil a měli bychom tedy postupovat společně, abychom dosáhli pozitivních výsledků. Děkuji, paní Gons. Děkuji pěkně, ráda bych také zdůraznila, že to je velice důležitá zpráva a jsem ráda, že o ní hovoříme eh, v souvislosti se strategií 2020, eh, protože tyto strategie souvisejí. Během příštích eh, měsíců bude by eh, za belgického předsednictví jednou z priorit eh, přijetí rozhodnutí Rady o minimálním příjmu a myslím, že bude právě z tohoto důvodu velice důležité eh, na tomto cíli dále pracovat, ale to už tak nemůžeme ovlivnit. Další poznámka. Jednou z nejvýznamnějších otázek je porovnání toho, jak se v jednotlivých státech nastavují ty indikátory pro stanovení nejmenšího příjmu, minimálního příjmu. Bylo by zajímavé eh, rozpoznat vztah mezi minimálním mzdou a minimálním příjmem. Jaké jsou ty faktory, které motivují lidi eh, pro eh, nástup do práce a přijmout určitou podporu, protože ty rozdíly jsou uh, někdy velice malé. Já bych se na jedné straně vyhnula uh, jmenování nebo učování um, eh, zemí, kde jsou ty nejmenší příjmy. Já si myslím, že by to mohlo být příliš citlivé. Pokud je o bod G, tak tam se hovoří o znevýhodněných eh, lidech eh, chronicky, s chronickým zdravotním eh, postižením imigrantem a jejich příst, imigrantech a přístupu k, k pracovním místům. Tito lidé mají většinou přístup k takovým méně hodnotným pracovním příležitostem a jde o to, abychom jim nabídli také slušnou práci. V dalším bodě se hovoří o ekonomické a sociální kohezi, ale k teritoriální soudržnost je rovněž e, součástí kohezní politiky. Dále se domnívám, že by bylo vhodné více zdůraznit vztah mezi chudobou a diskriminací. V řadě zemí je to totiž e, faktem života, že tyto dvě věci spolu souvisejí. To je vše. Děkuji pěkně a jsem velice ráda, že ta zpráva byla předložena. Děkuji. Pan Jerin? Mr. Jerin? Darden, sorry. Derden? Děkuji, paní předsedkyně. Paní zpravodajko, já se připojím ke svým kolegům a řeknu, že jsem velmi potěšen touto zprávou. Domnívám se, že to je dobrý základ pro další práci v této důležité oblasti. Nebudu opakovat to, co již bylo řečeno před řečníky z mé politické skupiny, pouze bych chtěl zdůraznit dva, tři prvky. Já se domnívám, že tato zpráva především v těch e, úvodních ustanoveních velmi dobře prezentuje e, otázku rizika e, chudoby v oblasti tedy eh, mladých osob, žen eh, a vidíme tedy, eh, jak Jaké jsou zde aspekty pro eh, přístup na trh práce? Eh, je zde také eh, otázka sociálních dávek, která je důležitá také pro zachování sociální harmonie. Ženy mají vysoké riziko právě v této oblasti stejně jako určité skupiny obyvatel, které jsou velmi citlivé a ohrožené chudobou. Chtěla, eh, chtěl bych zdůraznit eh, některé body, jako je role eh, systému sociálního zabezpečení, dále také otázka nejistého zaměstnání a snaha tedy o zlepšení zaměstnání. Když však hovoříme o chudobě, o chudobě tak je nutné si stanovit určité priority na makroekonomické ekonomické úrovni eh, jednotlivých eh, států. Jsem tedy velmi spokojen s vaší prezentací těchto prvků, ale co se týče návrhů a doporučení pro eh, vlastní hlavní část zprávy, bych chtěl říci následující. Když se zmiňujete o cílech, kterých je nutné dosáhnout v potírání chudoby, tak hovoříte také o strategii 2020. A o tom, že eh, by bylo nezbytné eh, hlavní cíle i zdvojnásobit. Já doufám, že eh, tyto cíle bude možné dodržet především z hlediska počtu jako takového, ale co se týče procenta pro jednotlivé členské státy, tak eh, musím říci, že je velmi eh, ambiciózní chtít eh, dosáhnout 40 milionů a to je taková věc, o které eh, bychom měli ještě debatovat. Když hovoříte o nezbytnosti eh, iniciativ na straně komise, tak eh, by bylo možná lepší hovořit konkrétněji. Máte na mysli takové iniciativy, které by pro jednotlivé členské státy byly skutečně zá závazné. Celkově však tato zpráva velmi dobře zdůrazňuje roli a význam eh, boje proti chudobě. Já se však domnívám, že ty hlavní osy a hlavní role minimálních příjmů by měla být eh, ještě zdůrazněna. To, myslím, v této první verzi vaší zprávy není dostatečně zdůrazněno a eh, já tedy budu předkládat eh, pozměňovací návrh, který vyzvedne význam této záležitosti. Eh, chtěl bych ještě zdůraznit, že jsem společně s mou politickou skupinou k dispozici eh, pro další práci na této zprávě. Eh, Pan Handl? Kolegyně Gruny a kolega, kolegyně Lambert již upozornili na to, že v této diskuzi je podstatná otázka toho, jak se lidé sami mohou e, osvobodit od chudybě a e, hovoří se zde také o určitých limitech, e, které vedou lidi k tomu, že zůstávají příjemci sociálních dávek. A já se domnívám, že by nebylo správné jít tím směrem, eh, který eh, některé, některý eh, tisk tak zdůrazňuje na svých titulních stránkách. Nemůžeme tedy přijmout to, že sociální dávky jsou příliš vysoké. A ten úhel pohledu, na který bychom se měli soustředit, je spíš ten, že není důležité to, že by byly sociální dávky příliš vysoké, ale spíše eh, je to dáno tím, že mzdy v jednotlivých členských státech jsou již tak nízké, že pro lidi se vlastně nevyplatí jít eh, pracovat, což je dáno zase tím, že zaměstnavatelé eh, mají takové mzdy, že to nikoho neláká. A právě proto otázka, která která byla předložena, je velmi důležitá. Já se domnívám však, že je důležitý ještě další faktor. A sice existují nejnovější studie, které poukazují na to, že eh, lidé eh, pracují a přitom žijí v chudobě eh, také proto, že daňová zátěž a zátěž sociálních odvodů vede k tomu, že vlastně vydělávají méně, než kdyby přijímali podporu v nezaměstnanosti a další dávky. To znamená, že vedle otázky minimálního příjmu je nutné se podívat ještě na další faktor, a sice co státy dělají pro to, aby eh, bylo možné podpořit eh, odchod z těch systémů sociálních dávek do eh, práce. Tedy co dělají státy pro to, aby lidé se vraceli do za oblasti zaměstnanosti. Ti lidé, kteří hledají práci nebo kteří jsou nezaměstnaní v Evropě, eh, ti mají skutečně před sebou velmi malou nabídku. To znamená, že otázka minimální mzdy a podobně je jenom jednou záležitostí. Důležitá však je celková politika eh, orientovaná na eh, pracovní dobu a podobné záležitosti. Děkuji. Děkuji. Než eh, dám slovo zpět paní Figueiredo, dodal bych slovo, dala bych slovo komisi panu Kevinu Dentovi. Zajímalo by mě, zda byly provedeny studie o chudobě a vztahu chudoby e, se sávající ekonomickou krizí. E, můžete nám o těchto studiích něco říct, prosím, zástupce komise? Thank you. Um... Děkuji. Komise ve spolupráci s členskými státy sleduje dopad e, krize na občany v členských státech i míru nebezpečí chudoby. Včera jsme slyšeli o řadě iniciativ, které prohlubují práci v této oblasti a umožňují lepší sledování situace. Tato práce tedy pokračuje a její výsledky eh, ještě byly publikovány a budou publikovány. Paní Figurejdo, prosím. Velice vám děkuji. K těm poznámkám eh, našich kolegyň a kolegů bych chtěla říci, že vám velice děkuji za vaše příspěvky. A domnívám se, že si v této diskuzi vyslechneme ještě velmi mnoho návrhů. Dovolte mi zdůraznit toto. Když jsem eh, vypracovávala tu důvodovou zprávu, tak jsem přemýšlela také na veškeré odpovědi, které bychom mohli hledat a potom jsem již neměla čas, abych eh, sepsala tyto konkrétní odpovědi. To znamená, že opravdu souhlasím s tím, co zde zaznělo. To tedy znamená, jak můžeme nyní bojovat s, chubodo, s chudobou a se skutečností, že ti, eh, kteří pracují, eh, jsou přesto chudí. Tento fenomén se šíří. Jistě eh, k vysoce kvalifikovaná práce je zapotřebí, která eh, dává určitá práva, ale to je různě formulováno v jednotlivých zemích. Eh, kvalifikovaná práce, která eh, zakládá podnět k určitým právům, se týká i mé země. Nestačí zajistit pouze minimální příjem a domnívám se, že to se týká 12 obyvatelstva. Proto je důležité mít také zajištěný minimální příjem. Týká se to také žen, které pracují za minimální mzdy, které vstoupily v platnost v naší zemi v lednu. A když hovořím o kvalifikované práci spjaté s určitými eh, právy, eh, tak se domnívám, že to je velice důležité téma, aby mladí lidé třeba eh, nepracovali jako praktikanti 3, 6, 12, 24 měsíců bez jakékoliv odměny. Dobře, někdy eh, dostanou eh, jako odměnu zajištěné stravování nebo jízdenky, ale tito mladí lidé jsou zaměstnaní eh, celou řadu let bez eh, jakéhokoliv odměňování. To je nepřípustné a musíme hledat eh, odpovědi i na řešení tohoto problému. Jak již bylo řečeno, k této otázce byla vypracována zpráva, ale měli bychom tento aspekt v této zprávě také zohlednit. A potom práce na částečný úvazek, kterou si eh, zaměstnanci nepřáli a eh, potom dostávají odměnu, která jim nestačí na vymanění se z chudoby. Eh, je to nejistá práce, stále se zhoršující pracovní podmínky. Já jsem sice ještě nemohla napsat odstavec věnovaný těmto tématům, aktům, ale chtěla bych o to zprávu ještě doplnit, nebo vy ho můžete napsat, a, nebo také opatření pro důchodce. Důchodce musí mít e, zajištěný minimální příjem aby jim umožnil důstojný život po odchodu do důchodu. Tuto část musíme také sformulovat. Zatím se mi to ještě nepodařilo, ale v budoucnu se k tomu vyjádřím. A také otázka pana Konferáty, problém nákladů. K tomu se vrátím ke konci a potom další aspekt, aspekt osob s zdravotním postižením. Máme to zde obecně uvedeno jako odpovědi na ty eh, obecně formulované důvody. Domnívám se, že musíme zohlednit také otázku nezaměstnaných, zajištění sociálních dávek, zajištění důstojné práce, aby to byly pobídky pracovat a nespolehat se na dávky, ale jistě někteří eh, nemohou působit na trhu práce, nemohou pracovat, eh, jsou to zdravotně postižené osoby, pro které musíme zajistit konkrétní opatření. Je třeba vytvořit pracovní příležitosti pro osoby s postižením a zajistit eh, dostatečné odměňování těchto pracovních příležitostí, aby tyto osoby s postižením z toho mohly žít. To jsou tedy ty nejrůznější možnosti, jak se dívat na eh, vytvoření minimálního příjmu. A potom eh, jde také o otázku minimálního příjmu na evropské úrovni. Domnívám se, že bychom se měli postarat o vytvoření minimálního příjmu. Samozřejmě Samozřejmě ta částka nemusí být eh, všude stejná, protože i v eh, jednotlivých členských státech je různá situace, ale procentuálně by to měla eh, být stejná výše určité procento z HDP. Ráda bych se zmínila o této otázce, protože se již stává předmětem diskuzí. Dále jste se zmiňovali o nákladech. Jak to můžeme zajistit v zemích, které se již bez tak vysoce zadložily? Jak budou hradit tyto výdaje? to souvisí se sociálně hospodářskou soudržností a se solidaritou v Evropské unii. A bude třeba využít prostředků eh, z rozpočtu Evropské unie. Tak to sice není uvedeno ve zprávě, ale je zapotřebí dosáhnout značného konsensu, protože jinak bychom eh, nemohli eh, zde hrát svou roli já jsem to v prvé fázi ještě nesformulovala. Uvidíme, zda tu bude ochota k takovýmto krokům, ale eh, nejprve eh, o tom musíme diskutovat. Je eh, náš výbor opravdu ochoten zajít tak daleko? Dobře. Pokud se rozhodneme podpořit tyto zásady, potom můžeme učinit další krok, ale pokud se proto nerozhodneme, potom Evropský eh, rok eh, boje eh, s chudobou nebude úspěšný. Sice chceme usilovat o eradikaci Evropy, ale e, rozhodně se nám to teď za uplynulých deset let nepodařilo. Ještě mnohem více lidí bylo uvrženo do chudoby. Potřebujeme učinit jasné rozhodnutí a já počítám s vaší pomocí. Mělo by se to odrazit v našich návrzích a nestačí, když nám komise sdělí, že rok po krizi se ještě vše hodnotí, že posuzujeme dopady. Poslední údaje, které mám k dispozici, jsou bohužel z roku 2008. Žádná jiná data nemáme. A studie, které hodnotí chudobu jsou ještě starší, jsou to údaje z roku 2007 a to nemá nic společného se současnou situací. Proto je opravdu nutné učinit naléhavá opatření a aktualizovat takovéto studie, abychom opravdu eh, věděli, jaká je situace v jednotlivých zemích eh, ohledně chudoby. Eh, některé země byly opravdu hodně postiženy a proto budou zapotřebí nejrůznější opatření solidarity. Dobře, některé návrhy jsem zde již předložila a nyní očekávám vaše návrhy, tak se dostaneme jistě nejrychleji dále. Děkuji pěkně. Připomínám, že termín pro předložení pozměňovacích návrhů je 5. května. 24. května eh, bude závěrečné kolo a v říjnu eh, se bude tato zpráva projednávat na plenárním zasedání. Takže děkuji pěkně, paní Hegorejdo. Dalším bodem je zpráva Ole Christensen odměňování ředitelů společností kotovaných na burze a politika odměňování v odvětví finančních služeb. Děkuji. Naposledy jsme zde přijali zprávu která se týkala eh, odměňo, politiky odměňování ve finančním sektoru. Toto je určité doplnění této předchozí zprávy. Jedná se o iniciativu, o zprávu z vlastní iniciativy a zpravodaj výboru Econ Site L Kadrovi ve své zprávě zmiňuje řadu bodů, o kterých jsme i v tomto výboru hovořili. Je si vědom té skutečnosti, jak je důležité mít jasný přehled o odměňování v tomto sektoru. Jde o to, aby existoval nezávislý orgán dohledu, který by mohl působit v přezraničním režimu a aby eh, řídil rizika, která v tomto sektoru existují. Myslím si, že tato zpráva by mohla být ještě vylepšena. Eh, my jsme se již eh, většinou vyslovili proto, že odpadne možnost odměňovat členy správních orgánů i ve formě akciových obcí. Když ta předchozí zpráva eh, představovala naše reakci na, naš, na tuto uh, krizi a akciové obce jsou prostředkem, který představuje velké nebezpečí. Já bych navrhoval, aby akciové obce a podobné uh, nástroje, uh, jako jsou například pohyblivé složky odměn, byly zakázány. Přirozeně nemůžeme zrušit veškeré systémy bonusů, ale každopádně je to alfou omegou našeho přístupu, kdy chceme eh, tyto eh, bonusy eh, propočítávat dlouhodobě a potřebujeme zde určité ustanovení, které by zajistilo, že v případě nutnosti budou muset Mm, členové eh, správních eh, orgánů peníze vracet. Odměny, odměny by měla určovat nezávislá eh, grémia. Teprve potom bude možné vyhnout se rizikům. Odměňování ve finančním sektoru a v určitých podnicích jsou nepoměrně vysoké a e, orientují se na krátkodobé zisky. Vede to potom k rizikovým obchodním modelům nebo riskantním obchodním modelům. A potom jsou střadatelé ohroženi, přicházejí o své peníze. I investoři mají ztráty a dochází také ke ztrátě pracovních míst. Proto musíme zajistit, aby se podobná krize, již jsme svědky teď, neopakovala. Proto se těším na rozpravu v tomto výboru a myslím si, že máme na stole velice dobrou zprávu. Děkuji. Um, Nikdo se nehlásí o slovo, z čehož eh, soudím, že všichni souhlasí s tím, co navrhujete. Někdo možná přijde s pozměňovacím návrhem eh, v poslední chvíli. Nicméně ráda bych připomněla, že 6. května je lhuta pro, při, pro předložení pozměňovacích návrhů. Takže je to zanedlouho. Eh, toho dne se budou konat v Británii všeobecné volby. Eh, pozměňovací návrhy se budou probírat 1. června a 2. potom budou eh, přijaty a 22. Budou, bude tato zpráva eh, přijímána příslušným výborem ECON a v červenci bude zpráva projednána na plenárním zasedání. Dalším bodem našeho jednání je soubor otázek týkající se dlouhodobé péče o starší občany. Je to iniciativa, jí jsem se chopila před nějakou dobou z různých důvodů. Především proto, že se domnívám, jsem přesvědčena, že dlouhodobá péče eh, se musí dostat mezi priority politického programu. Naše společnost totiž stárne a proto musíme věnovat pozornost konkrétním problémům a eh, velkým eh, výzvám. Měli jsme zprávu Tomase Mana, která se tomuto věnovala. Já s Tomasem eh, spolupracuji v řadě těchto oblastí. Eh, pokud jde o ty otázky, tak eh, první zní, jakou roli může komise sehrát při zavádění a rozšiřování osvědčených postupů. Já vždycky zastávám názor, že komise může více podpořit rozšiřování osvědčených postupů. Druhá otázka zní, um, co může komise poskytnout o počtu úmrtí eh, mezi staršími lidmi v pečovatelských zařízeních. Jejich příčinou byla podvýživa nebo dehydratace. Já bych ráda tyto informace měla z jednotlivých členských států, pokud je to možné. V Británii Eh, mnohdy dojde, no dochází k velkému počtu úmrtí způsobených právě podvýživou nebo degradací, kterým by bylo možné předko, eh, předcházet. Týká se to úmrtí v nemocnicích i doma. Třetí otázka se týká příkazů k neprovádění resuscitace. Ve stále větší míře jsme svědky um, tohoto jevu platí to i pro Velkou Británii. Péče v hospicích eh, je spojena s těmito příkazy k neprovádění resuscitace. Pokud má někdo diagnózu smrtelné nemoci, tak je to samozřejmě jiný případ. Eh, je jasné, že eh, tady by příkaz k neprovádění resuscitace měl určitý význam. Nicméně já mám obavy eh, z těch věcí, které s tím souvisejí. Tyto příkazy k neprovádění resuscitace mnohdy neberou v úvahu přání dotčené osoby. Vím, že eh, v řadě zemí eh, se nemůžou k tomuto příkazu k neprovádění resuscitace vyjádřit příbuzní. Nicméně podle zákona je to vyžadováno. V mnoha případech mají Eh, příbuzní eh, rozhodující slovo, pokud jde o eh, provedení či neprovedení resuscitace. Je potřeba vzít v úvahu také článek 2 listiny základních práv a svobod. Je potřeba toto téma zařadit do politické debaty. Je, vím, že, vím, že jsou tady finanční omezení v řadě členských států. V nemocnicích a pečovatelských ústavech je eh, mnohem snaží eh, dojít závěru, že dojít k závěru, eh, že ta kvalita života je velice nízká a proto nemá smysl pokračovat v održování pacienta při životě. Čtvrtá otázka se týká zneužívání starších lidí. Ráda bych věděla, jakou práci komise odvedla, či plánuje odvést v, eh, v otázce zneužívání starších eh, lidí v členských státech. Nemusíme znovu vynalézat kolo. V řadě zemí se o, už udělalo hodně eh, proti zneužívání starších lidí, ať už je to v pečovatelských zařízeních nebo v nemocnicích. Zneužívání starších lidí má mnoho podob. Netýká se to jenom fyzického, ale i psychologického a finančního zneužívání. Pátá otázka zní, zda so, eh, komise souhlasí s tím, že Evropský parlament a rada ministrů musí urychleně přijmout etický kodex pro celou EU, který by stanovil minimální požadavky na poskytování dlouhodobé péče a její výsledky. Pokud je o návrh usnesení, který e, zatím z procedurálních důvodů není možné dát na pořad jednání, se tomuto věnuje. E, pokud je o otázku dvě, tak ráda bych řekla, že v Velké Británii a v řadě dalších e, členských států došlo ke snížení počtu geriatrických doktorů a e, školení e, těchto doktorů, kteří se věnují lidem s, se specifickými potřebami. Um, starším lidem doktoři mnohdy říkají, vy vlastně nejste uh, nemocní či nemocná, jenom stárnete. Nicméně uh, těto uh, lidé se potýkají s diskriminací Existuje řada případů, kdy eh, nebyla diagnostikována demence a kdy ani eh, příbuzní nebyli informováni. V případě včasné léčby eh, lze zabránit rozvinutí nemoci. Opět ráda bych věděla, jaké jsou osvědčené, osvědčené postupy v členských státech. Vím, že péče je různá. Pokud jde o otázku čtyři, tak e, Evropská komise v minulosti se zasazovala o přijetí opatření proti zneužívání starších lidí. Nicméně ráda bych e, viděla zelenou knihu věnovanou zneužívání starších lidí. Kolegové z různých e, stran, z různých členských států potvrzují, že dochází ke zneužívání starších lidí. Pokud je o pátou otázku, tak eh, jde o lepší eh, výměnu informací a koordinaci. My víme, že ta koordinace není tak dobrá, jak by měla být. Ty metody koordinace v sociální oblasti bychom mohli určitě zlepšit. V sociální oblasti totiž jde o to, abychom eh, tuto koordinaci posílili, abychom zajistili, že funguje Myslím si, že koordinace je možná, ovšem bude fungovat pouze tehdy, pokud k tomu budeme mít vůli. Jak jsem řekla, existuje řada příkladů osvědčených postupů. Já tady eh, nevolám po novém e, legislativním aktu. Nicméně bychom se měli bavit o tom, jak bychom e, mohli vyměňovat informace o osvědčených postupech a e, zajistit, aby dlouhodobá péče se nestala popelkou, starší lidi se nestala eh, takovou popelkou. Kvůli tomu, že ehm, s lidmi, kteří, byli, kteří se ocitli na okraji společnosti, eh, je řada problémů a doufám, že během příštích pěti let se nám podaří vytvořit určitý etický kodex pro všechny členské státy, který bude pokrývat eh, všechny eh, otázky související s dlouhodobou péčí. Já se chci dožít toho, že eh, lidé, kteří budou již své životy dožívat, se neocitnou na okraji společnosti. Děkuji pěkně a dávám slovo kolegyni Figurejdě. Děkuji, paní předsedkyně. Toto téma také souvisí s důležitým tématem boje proti chudobě. protože u starších osob zaznamenáváme také vysoké procento těch, kteří žijí v chudobě, dostávají malé sociální dávky, mají nízké důchody. protože předtím měli nízké příjmy a z toho vyplývají problémy zejména pro ženy, protože ženy se vždy stávají prvními oběťmi těchto problémů. Ženy se zpravidla dožívají vyššího věku a v tomto smyslu to tedy není vždy pozitivní skutečnost. Ve své zprávě jsem se zmiňovala o nutnosti zvýšit sociální dávky, ale je také zapotřebí zlepšit a zajistit eh, dobré sociální služby pro tuto věkovou kategorii. Týká se to starších osob a dětí, protože vysokou míru chudoby zaznamenáváme i u kategorie dětí a to není žádná náhoda budeme potřebovat specifická opatření. Dětem musíme věnovat především pozornost. V mnoha zemích je veřejné zdravotnictví a sociální služby, které nejsou na dostatečné úrovni. A potom nastávají takové jevy, jak o nich hovořila paní Lin. A je to také tím, že nemáme dostatek informací. Již jsem se zmiňovala o tom, že potřebujeme více informací o tom, jaká je aktuální situace chudých občanů informace o vývoji v roce 2009. Situace se velice zhoršila a situací trpí zejména děti a starší občané. Proto potřebujeme aktuální informace. Proto bych vám chtěla poblahopřát k této nesmírně důležité iniciativě. Je důležité, důležitou součástí boje proti vyloučení a proti chudobě. A tady se to netýká relativní chudoby. V mnoha případech starší občané nejsou relativně eh, chudí, ale týká se jich tedy absolutní chudoba. a nebo takové jevy jako příkaz k neprovádění resuscitace. Hovoří se o příliš vysokých nákladech pro zdravotnická zařízení. A to je v Evropské unii opravdu nepřípustné. To znamená, že je zapotřebí, abychom zajistili lepší rozdělení bohatství. Proto zcela souhlasím s touto iniciativou. Blahopřeji vám k této iniciativě, protože je to opravdu nesmírně dobrý krok. Snad bychom měli zahájit obdobnou iniciativu i ve prospěch dětí. Údaje, které jsem již předložila, také ukazují, že se chudoba dotýká velice dětí. Již jsme hovořili o otázce k ústnímu zodpovězení při zasedání koordinátorů. A nyní bychom se měli obrátit eh, na komisi, aby se vyjádřila k situaci dětí obdobně jako postupujeme v otázkách dlouhodobé péče a péče o starší osoby. Podporuji tuto iniciativu a děkuji vám. Děkuji. Jean Number. Děkuji. Vítáme této ústní otázky a návrh usnesení. Pokud jde o to, co zde uvedla paní Figueiredo, já nejsem přesvědčena, že je tady e, nutné spojovat e, chudobu s dalšími aspekty, když je to součástí e, kvality života. Je tady cítit sociální přístup a proto je důležité spojit to s, se směrnicí o rovném zacházení, abychom řešili otázku diskriminace a také otázku izolace. Pokud se lidé ocitnou v situaci, eh, kdy se o ně a jejich eh, stav příliš nikdo nestá, nestará, tak eh, se stávají velmi zranitelnými. Jeden z pozměňovacích návrhů by se mohl týkat eh, eh, propojení této otázky s eh, otázkou sociálního začlenění. Také mě zajímá vytvoření mechanismu dohledu dohledu nad eh, tím, jak eh, je postaráno o starší lidi v pečovatelských zařízeních a doma. Jak často se tento dohled či tato kontrola provádí? Já mám pocit, že v mnoha pečovatelských zařízeních mají pocit eh, beztrestnosti poněvadž je nikdo nesleduje, nikdo je nemůže potrestat za nedostatečnou péči. Pokud jde o eh, školení specialistů pro péči o eh, starší lidi, tak eh, sem patří také otázka pečovatelek. sociální postavení eh, lidí, kteří se eh, starají o starší lidi, eh, není příliš hodnotné, poněvadž se poněvadž většinový názor zní, že um, takovouto práci může obstarat každá obyčejná žena. Myslím si, že to je důležitá iniciativa. A k tomu, co řekla paní Figueredo o mladých lidí, lidech, kteří mm, jsou také zranitelní, tak to je další věc, které, které bychom se mohli možná věnovat v pozdější fázi. Děkuji, paní, paní Gan. Především bych eh, ráda eh, podpořila tyto ústní otázky a návrh usnesení. Je důležité, že Elizabeth Lynn eh, se v tomto angažuje. Souhlasím jak s těmi otázkami eh, k ústnímu zodpovězení, tak i s tím návrhem usnesení. A mám otázku, jestli by nebylo vhodné eh, vsadit to eh, do širšího kontextu projednávání otázek chudoby. Vy tady hovoříte o přístupu ke službám, které jsou poskytovány doma. Je jasné, že eh, většinou starší lidé chtějí zůstat doma se svými rodinnými příslušníky. Ovšem v rámci společenství existují také pečovatelská zařízení, kde lidé mohou eh, dostat péči. Otázka, zda ta péče doma je eh, řešením. Měli bychom možná uvažovat o minimálních požadavcích a standardech pro tu domácí péči. Já bych navrhovala tady vsadit to do širšího kontextu. Další věc. Nyní máme před sebou rek, rok aktivního eh, stárnutí a eh, solidarity mezi věkovými skupinami. Myslím, že to je opět eh, další mm, rámec, do něhož bychom toto téma mohli Eh, vsadit a projednávat jej hlouběji. Je tady eh, snaha zajistit dlouhodobou péči o starší lidi. Je jasné, že se jedná o problémy dlouhodobé péče a jak eh, jejich možné řešení. Možná by bylo dobré některé tyto aspekty také zmínit. Pokud jde o ten etický kodex, který je důležitý, tak eh, bych také ráda eh, přidala eh, požadavek těch minimálních standardů, které budou vyžadovány na evropské úrovni. Čili kdo je oprávněn provozovat zařízení, pečovatelské zařízení, jaké jsou minimální standardy. Myslím, že, bylo, že by bylo užitečné mít přehled o tom, jaká je situace v jednotlivých členských státech. Děkuji. Také děkuji. Takže nikdo se nelasí, proto odpovím na některé komentáře. Paní Figurejdo správně e, zmínila ty systémy sociálního zabezpečení. Já si myslím, že to nesouvisí přímo s chudobou jako takovou, ale opravdu to souvisí s finančními problémy v určitých členských státech. Myslím si, že teď je velice zajímavé sledovat, jaké služby budou v členských státech omezovány. A budou to určitě služby poskytovány, poskytovány starším lidem a především ty dlouhodobé služby. Já jsem se soustředila opravdu na tu dlouhodobou péči. Na pečovatelské ústavy, ale e, také v tom usnesení hovořím o péči poskytované doma. Takže neomezuji se pouze na nemocnice a e, hospice. Máte pravdu, eh, když říkáte, že eh, ten, kdo chce zůstat doma a má k dispozici nějakou péči, tak je to ta nejlepší cesta vpřed. V členských státech eh, však ty péče, ty, ty služby, které jsou poskytovány lidem, kteří zůstávají doma, péči potřebují, jsou omezeny finančními prostředky. Když se eh, o ty lidi však budou starat v nemocnici, tak je to spojeno ještě s většími náklady. Proto je potřeba eh, tato témata eh, pojmout komplexně. Je tady demokratická změna, o níž hovoří Thomas Mann ve své zprávě, která bude také znamenat, no, která přinese potřebu akce Myslím si, že ten návrh usnesení se bude projednávat na plenárce v eh, červenci a potom v září. Vzhledem k tomu, že chceme eh, toto téma učinit prioritou, tak eh, teď musíme postupovat po pokrocích. Je, máme tady nejprve ty otázky k ústnímu zodpovězení, návrh usnesení a potom bude zpráva o demografickém vývoji. Pokud je o to školení specialistů, tak já vím, že tito specialisté existují. A já nechci vyčlenovat pečovatelky, protože jejich úloha je důležitá. A já si myslím, že i pečovatelky jsou profesionální pracovníky protože se starají o starší lidi, kteří jsou mnohdy velice zranitelní. V mnoha členských státech je to sociální postavení pečovatele k velice eh, nízké. Eh, obecný názor je, že kdo může pracovat eh, v supermarketu, může pracovat jako pečovatel. Já vím, že ti pečovatelé, pečovatelky v ústavech jsou eh, své práci eh, velice odané a mnohdy pracují pouze nad eh, hranicí minimální mzdy. Jejich práci je potřeba uznat. Ovšem je potřeba jim také zajistit adekvátní školení. Je potřeba nejprve uvést, že eh, této zprávě by se, eh, této práci by se mělo dostat adekvátního uznání. A také upozornit na fakt, že pečovatelů je málo. A proč to je? Protože eh, mzdy a pracovní podmínky jsou velice chabé. Já znám případy, že pečovatelky, eh, které eh, pracují na dlouhých směnách, si musí sami platit eh, jídlo. To je neuvěřitelné. V těch pečovatelských ústavech sice poskytnou stravu seniorům, ale pečovatelky si musí platit jídlo sami nebo si musí to jídlo přinést Mnohdy eh, je jejich mzda na té minimální úrovni. To je případ řady členských států. A proto opravdu záleží na tom, abychom se těmto eh, tématům věnovali nejenom v rámci těchto ústních otázek, ale i v rámci té zprávy kterou budeme projednávat. Ano, je to v, eh, je to v tom usnesení, návrhu usnesení i v eh, těch otázkách. A pokud jde o tu demografickou změnu, tak eh, té se věnuje zpráva Tomase Mana. Velice ráda budu s vámi spolupracovat na pozměňovacích návrzích, protože je důležité, abychom se nyní překlenuli přes tu úvodní fázi a abychom to potom mohli e, spojit s těmi otázkami obsaženými v e, zprávě Tomase Mana o demografických změnách. Máme půl hodinu náskok, v 11 hodin zahájíme hlasování, takže myslím, že e, se teď můžeme na půl hodinku odechnout a vrátíme se přesně v 11 hodin a budeme hlasovat. Děkuji pěkně.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 Vážení kolegové, mohu vás eh, požádat, abyste zaujali svá místa, prosím? Tout le monde a pu rejoindre sa place. Jste prosím všichni na svých místech a ještě předtím, než začneme hlasovat, bych vás požádala, abychom si eh, otestovali to, zda máte sebou volební kartu a že každá skupina eh, je zastoupena eh, maximálním počtem svých členů. Prosím, abyste sami tedy posoudili situaci, jak to vypadá s platností. Dobře, takže nyní si to vyzkoušíme.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 Donc, alors, euh, je clôt le vote. Končím hlasování. A v tomto okamžiku máme jednoho socialistu navíc a šest členů LS navíc. Donc, Dovedu si představit to, že mezi náhradníky LS je nutné udělat trošku pořádek, ale přenechám to této politické skupině, aby si to vyřídila sama. Já bych chtěla se zeptat zástupce LSS, zda můžeme skutečně dále pracovat. Já se domnívám, že nyní bychom měli také hlasovat. Prosím pana Ory, aby se vrátil na své jméno, ješ, místo. Ještě jednou tedy to v, otestujeme. Zahajuji hlasování. Tout le monde a pu voter? Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování, ale i nadále máme eh, dva členy LS navíc. Prosím, pane Ory, abyste udělal skutečně pořádek eh, ve svých eh, řadách. No, my... No, my...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 Pane Ory, já nechci uklízet mezi vámi a proto se vás táži, zda se situace vyjasnila. Eh, takže to bude vynikající. Děkuji. Poslední eh, test. Ještě jednou zahajuji hlasování, abychom otestovali eh, počet přítomných. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. A Situace je tedy v pořádku. Můžeme nyní začít hlasovat. První zpráva, o které budeme hlasovat, je zpráva paní Edith Bauer o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě. Máme pozměňovací návrhy 16, 17, 18, které chtějí zamítnout tuto zprávu, jsou eh, stejné, takže budeme budeme hlasovat elektronicky o všech těchto třech pozměňovacích návrzích. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. 49 celkem, 30 pro, 19 proti. Zpráva paní Edith Bauerové je zamítnuta. Hlasovali jsme tedy o zamítnutí návrhu komise. A nyní budeme ještě hlasovat o návrhu legislativním návrhu jako takovém což naleznete na konci eh, celého seznamu hlasování a budu tedy nyní předkládat k hlasování La proposition návrh, legislativní návrh eh, se včetně změn. Takže zahajuji hlasování. Ceux qui sont en faveur. Kdo je pro zamítnutí návrhu komise? Paní Harkin, prosím. Omlouvám se, paní předsedkyně. Nejsem si úplně jistá, jaký je to návrh. Můžete to vysvětlit? Ano, vysvětlovala jsem to, i když jsme uprostřed hlasování. Neměli bychom to hlasování přerušovat. Takže hlasovali jsme o eh, odmítnutí legislativní, promiňte, návrhu komise. A nyní bychom měli vyjádřit eh, naše stanovisko k návrhu legislativního návrhu v celku. Což znamená, že ti, kteří jsou proti návrhu paní zpravodajky musí hlasovat proti. Promiňte, eh, došlo k určitému smíšení. Když se podíváte na hlasovací seznam, tak po přeskoumání pozměňovacích návrhů ke zprávě se máme celkově na závěr vyjádřit k zprávě paní Bauerové. V této zprávě je pouze jeden článek, který obsahuje zamítnutí návrhu komise. A proto vám navrhuji, abychom hlasovali o zprávě paní Bauer eh, s změnami. Prosím, souhlasíte? Takže zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni? Končím hlasování. 30 pro, 19 proti, nikdo se nezdržel. Nous en venons au dernier vote. A poslední hlasování se týká závěrečného hlasování o legislativním návrhu se změnami. Même, même, même même punition. Stejný důvod, kdo je pro, nechť hlasuje pro, zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. Je to stvrzeno téměř stejný počet hlasů, takže končím s tímto hlasováním. A nyní přejdeme k hlasování o stanovisku eh, Richarda Howita, lidská práva, sociální, ekologické normy v mezinárodních obchodních dohodách. Jde o stanovisko pro příslušný výbor INTA. V odstavci 1 pozměňovací návrh 2 pana Kastlera, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. A kompromisní návrh, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Nyní pozměňovací návrh 3 pana Higince. Eh, to je kompatibilní. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To ještě ověříme, takže pozměňovací návrh 3. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. Pozměňovací návrh 3 je zamítnut 26 proti 19 pro. Dále Odstavec 2, pozměňovací návrh 5 eh, pana Kastlera, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 6, paní Reně, kdo je pro? Proti? Myslím si, že to je přijato. 7 pana Higgince. Dobře, ano, budeme to ověřovat. Pozměňovací návrh 6, zahajuji hlasování. Hlasovali jste, prosím, všichni, končím hlasování. 25 pro, 20 proti, takže přijato 7 pana Higince, kdo je pro, proti, zdržel se, to není, myslím, jasné, takže znovu eh, návrh 7. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. 22 pro, 23 proti, takže zamítnuto. Odstavec 3, pozměňovací návrh 10, několika autorů, kdo je pro? Proti. Držel se zamítnuto 8. Zpravodaje, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Myslím si, že to bylo přijato, ale ověříme to elektronicky, takže hlasujme. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. 26 pro, 19 proti, takže přijato. Devět a jedenáct jsou kompatibilní, takže hlasujeme na jednou. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se přijato jedenáct. Kdo je pro? Proti Se držel se 12. Kdo je pro? Proti Držel se přijato. paragraf 5, euh, les Odstavec 5, pozměňovací návrhy 15 a 16, hlasujeme dohromady. Kdo je pro 15 a 16, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh B, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Ostatní pozměňovací návrhy, které následují, Nemůžeme hlasovat na jednou. 14. Prosím, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Bien. Au paragraphe 6. Odstavec 6. Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Návrh 20 pana Kastlera. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Promiňte, ano, to byla dvacítka. Mm, Takže návrh 20 pana Kastlera. Ještě jednou, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Kompromisní návrh C. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Odstavec 7, kompromisní návrh D. Kdo je pro kompromis D? Proti? Drželi se? Přijato. Odstavec 8, pozměněný návrh 25. Kdo je pro? Proti? Držel se? To ověříme, takže 25. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 27 pro, 22 proti, takže schváleno. Nyní část pozměňovacího návrhu 26, tedy ta část, která eh, není pokryta návrhem 25. Kdo je tedy pro část eh, navrhovanou panem Higgincem? Přijato. 27. To je kompatibilní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 28 odpadá. Takže návrh 29, návrh eh, zrušení, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. 30, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 32, kdo je pro, proti, zdržel se, to ověříme, takže 32. Tout le monde a pu voter? Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. 20 prá, 29 proti, čili 32 není přijato. Udělala jsem chybu ještě předtím a musíme hlasovat o 31, takže zde ještě jednou hlasujeme. 31, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Třicet tři. Zpravodaje, kdo je pro? 33. Proti? Drželi se? Přijato. Dále 34 pana Maná, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. A celý text, prosím, elektronické hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. 24 pro, 21 proti, 3 hlasy se zdrželi. Takže eh, gratuluji zpravodaji. Nyní budeme hlasovat o stanovisku pana Cerkase, sjednocený postup vyřizování žádosti o povolení k pobytu a výkonu práce. Nejdříve článek 2, pozměňovací návrh 24 dvou autorů. Hlasujeme o 24. beze slov in the context of a paid relationship. A tento výraz nespadá do kompetencí našeho výboru, ale odpovídá kompetenci LIBE. Takže eh, pozměňovací návrh 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato, pane zpravodaji. Já bych chtěl pouze paní předsedkyně eh, vysvětlit, že kompromis, o kterém budeme hlasovat nyní, je rovněž obsahuje pozměňovací návrh 25 pana Mana až pod eh, poslední eh, odstavec. Takže 25 je včleněna do kompromisního návrhu A. Děkuji. Děkuji za toto vysvětlení. Budeme tedy hlasovat o kompromisním návrhu A. Týká se to uh, úvodního ustanovení 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní odstavec 12, pozměňující návrh 26. Kdo je pro 26? Kdo je proti? Drželi se? Myslím si, že je to přijato, ale ještě to ověříme. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování, 27 pro, 21 proti, takže přijato 27 paní Gruní přijato 5 z pravodaje to odpadá, eh, ale máme ještě eh, pozměňovací návrh 6, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh, ano, ještě to ověříme, číslo 6, hlasujte, prosím. Hlasujeme o návrhu 6. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. 20 pro, 28 proti. Není to přijato, máte pravdu. Budeme hlasovat eh, o návrhu 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 29 odpadá. Osm zpravodaje, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 30 kdo je pro? Proti zdrželi se přijato 9, to odpadá, takže 31. Pana Maná, kdo je pro? Proti zdržel se, jasně, zamítnuto. 32. Kdo je pro? Proti zdržel se, přijato. Ano, ověříme 32. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. 20 pro, 28 proti. Zamítnuto. Technická poznámka. Eh, mohl bych vás požádat, abyste se eh, dívala na to, kdo zvedá eh, ruku, protože jsem si všiml, že jste se mnohdy dívala do svých podkladů a nesledovala jste, kdo zvedl ruku a přesto se říkala, že je to schváleno či ne. Takže byste měla sledovat, co hm, poslanci dělají. Ano, děkuji, budu to zohledňovat. Nyní pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 33. A 34. Jedná se o návrhy na zrušení, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 12 a 35 na zrušení. Dohromady hlasujeme, kdo je pro. Proti? Zdržíme se? To musíme ověřit. Takže 12 a 35 dohromady. Hlasujte, prosím. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. 21 pro, 29 proti, takže to není přijato. 13 a 36 rovněž návrh na zrušení, takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to radši. Systém se nejdříve musí ale vypnout. Takže nyní to funguje. Ověříme si 13 a 36. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. 26 pro, 24 proti, jeden hlas se zdržel ale máme jednoho socialistu navíc, takže 26 pro, 24 proti. Jeden hlas se zdržel. Pozmojící návrhy 13 a 36 jsou přijaty. Donc le compromis tombe. Takže odpadá kompromisní návrh a dostáváme se k hlasování o 38. Kdo je pro? Contre. Proti. To není jasné. Takže 38 hlasujeme elektronicky. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 40 pro, 9 proti. Takže 38 je přijato. 14, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 39, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní úvodní ustanovení, pozměňující návrh 16, bez slov, které jsou uvedeny. Toto spadá do kompetence výboru LIBE. Kdo je pro tento pozměňující návrh 16? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dv- Bod 2, to je pokryto kompromisem A. To znamená, že můžeme přejít ke kompromisu C. Kdo je pro kompromis C? Proti zdrželi se přijato. Ostatní pozměnící návrhy odpadají a máme pozměnící návrh 22. Budeme hlasovat ve dvou částech. Nejdříve o první části od you Low Does do With you Low. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A zbytek textu, kdo je pro? Normálně bývá zpravodaj proti. Takže druhá část textu, kdo je pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Paní Oymen Reuten, myslím, že musíme hlasovat nejdříve o 23. paní Jean Lambert. Pro, proti, zdrželi se přijato. Paní Oymen Reuten, prosím. Eh, e paní předsedkyně, naše frakce EPP se dopustila jedné chyby právě v souvislosti s pozměňovacím návrhem 13. Spolu s kolegou Serkasem a s ostatními zpravodaji jsme se dohodli, že jsme vlastně proti. A původně jsme opravdu byli proti. A při jednání o kompromisních návrzích jsme se v tomto smyslu dohodli, že budeme hlasovat proti a na hlasovacím seznamu, který jsem už bohužel neskontrolovala, protože jsem vycházela z toho, že je všechno v pořádku. A tady v hlasovacím seznamu u třináctky máme plus. Takže tento pozměňovací návrh byl přijat. To znamená, abychom vypustili text komise, ale my vůbec nejsme pro vypuštění tohoto textu. Chtěla bych se tedy zeptat za a jaké řešení na vynalezneme. Chtěla bych vás požádat a požádat i kolegy, abychom e, tuto část odložili a jak bychom to tedy mohli nějak vyřešit. Yeah. C'est une situation euh, ano, je to skutečně výjimečná situace. Ve francouzském právu existuje eh, možnost vlády, aby požádala o druhé projednání, ale zde vám mohu nabídnout eh, pouze to, aby jste eh, se mezi členy výboru dohodli o tom, zda neexistuje tedy nikdo, kdo by byl proti tomuto opakování, museli bychom přijmout kompromis B. Eh, pane zpravodaji, mohl byste prosím eh, situaci vysvětlit? Sí, señora presidenta. Ano, paní předsedkyně. Se stejným výsledkem se nabízí jiná cesta, která je logičtější že zvolíme kompromis a budeme o něm hlasovat a potom budou jasné i pozměňovací návrhy. Souhlasíme eh, s postupem, který právě navrhla EPP. Ano, já sdílím eh, váš eh, názor. Když je zde kompromisní návrh, tak ten přebírá všechno. Ale když bychom postupovali velmi přísně, Eh, tak eh, bychom také mohli říci, že když kompromis navrhuje odmítnutí, tak eh, není možné dále pracovat na hledání kompromisu. Ale to je, myslím, postup velmi přísný a v tomto okamžiku hlasování to nemůžeme aplatňovat. Takže ještě jednou zopakujeme toto hlasování. 13.36 a kompromis B budou tedy předmětem nového hlasování. Budeme tedy hlasovat elektronicky o pozměňovacích návrzích 13 a 36. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování, takže pozměňovací návrh je přijat 8 a zamítnut 41. To znamená, že je zamítnut jako takový. A nyní kompromis B. Hlasujeme elektronicky, prosím, zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 41 pro, 4 proti, 4 hlasy se zdrželi, takže kompromis B je přijat. Děkuji vám za váš příspěvek ke kolektivní práci. Ještě jednou máte hlas, prosím. Ano, paní předsedkyně, chtěla bych velice srdečně poděkovat vám i všem kolegům za ochotu spolupracovat. To byla ovšem jedna věc. Kladu si ještě druhou otázku. Neměli jsme předtím hlasovat o kompromisu a později o pozměňovacích návrzích, kdybychom neprosadili tedy ten kompromis. To to byla má eh, připomínka. Já jsem eh, hovořila o určité doktríně a nyní požádáme sekretariáta, aby eh, ověřil to, jak kompromisy jsou předkládány, pokud se jedná o zamítnutí v pozměňovacím návrhu. Eh, já eh, tedy budu příště pak vědět, jak řešit tuto situaci. Mám dojem, že se právě tak postupovalo také v tomto případě případě, ale je možné, že kompromisní návrh vlastně vytlačí ono zamítnutí, které je eh, předmětem původního textu. Já se, eh, pokud dovolíte, obrátím na právní eh, službu eh, Evropského parlamentu, abychom ověřili, zda jednací řád tedy si vykládám dobře. Ale nyní máme závěrečné hlasování, ale ještě se hlásí zpravodaj. Ano, možná se mílím, ale domnívám se, že Jean Lambert 23, že jsme o tom ještě nehlasovali. Ano, hlasovali jsme a bylo to přijato. Takže závěrečné hlasování elektronické o celém legislativním návrhu. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. 42 pro, 1 hlas proti, sedm hlasů se drželo, takže blahopřeji zpravodaji. Nyní se dostáváme k hlasování společnému s výborem Libe a myslím si, že můžeme vyzvat zpravodaje, aby se zúčastnil projednávání eh, stanoviska. A já doufám, že se můžeme tedy propojit, abychom hlasovali o této záležitosti. Pod 18 byl tedy odsunut a budeme nyní hlasovat o stanovisku paní Zimmer. Jde o stanovisko, které přijímáme ke zprávě z výboru DV. Odstavec 1, pozměňující návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Pozměňující návrh 2 stejného autora pro, proti, zdržel se, přijato. 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 4, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 5, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 6, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 7, eh, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 8, eh, pro, proti, zdržel se, přijato 9, pro, proti, zdržel se, přijato 10, pro, proti, zdržel se, přijato 11, pro, proti, zdržel se přijato. 12 pro, proti, eh, zdržel se přijato. 13, kdo je pro, proti, zdržel se, ale myslím si, že to je odmítnuto, ještě si to ověříme. Eh, ověříme si třináctku. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 24 pro, 17 proti, přijato. Nyní návrh 14, kdo je pro, proti, držel se, přijato. 15, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 16, pro, proti, zdržel se, přijato 17, kdo je pro, proti, Držel se přijato. Osmnáct, Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Devatenáct, Pro? Proti? Zdržel se přijato. dvacet až dvacet šest Nemůžeme hlasovat v celku, takže 20. Kdo je pro, proti, přijato 21, pro, proti, zdržel se, přijato 22, pro, proti, zdržel se, přijato 23, 23. Eh, takže 23. Takže u 22 si uděláme ověření, ano, 22 kon, zahajuji hlasování o návrhu 22. Hlasovali jste prosím všichni, končím 25 pro, 18 proti, takže přijato. 23. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 24. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 25 pro, proti, zdržel se, přijato. 25 si ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. 23 pro, 21 proti, 26, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 27, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní Celkové hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. 43 pro, 0 proti, 1 hlas se zdržel, takže můžeme se pravodajce gratulovat. bodě 20 budeme hlasovat o ústní otázce a návrhu usnesení o zaměstnanosti eh, a sociálních rozměrech strategie Evropa 2020. Eh, návrh 1 pro, proti, zdržel se, přijato 2, eh, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Celý text ústní otázky pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní eh, celkové hlasování o usnesení. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Hlasujeme. Pozměňovací návrh. Pane Ory, vy chcete ještě ověřit čestku? Dobře. Takže zahajuji hlasování o návrhu 6. Končíme hlasování. 17 pro, 25 proti, jeden hlas se zdržel, takže není to přijato. A nyní hlasujeme o odstavci 1, eh, ústní návrh eh, zelených a ale. Kdo je pro tuto změnu v odstavci 1? Kdo je proti? Zdržel se přijata. Pozměňovací návrh 7 eh, pana Cabrnocha. Zde navrhuji ústní pozměňovací návrh. Odstavec 3 je tady změněn. Kdo je pro, proti? To není jasné, takže to ověříme. 7, eh, včetně změny. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. 27 pro, 7 proti. Dále eh, návrh 8 pana Cabrnocha, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 9. A přitom main by bylo nahrazeno an important. Kdo je pro pozměňovací návrh 9? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Dále pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Přijato. 11. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromisní návrh A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 16 ve dvou částech, kdo je pro první část až eh, po výraz and the contents, pro, proti, přijato, kdo je pro druhou část, proti, drželi se, zamítnuto. 14. Eh, kompatibilní, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato totéž. 15 pana Cabrnucha, kdo je pro, proti, zdržel se. To ještě ověříme, tu patnáctku. Končím hlasování, 26 pro, 17 proti, takže 15 je přijata. Odstavec 7, pozměňovací eh, návrh 17, paní Lin, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 18, paní Harkin, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato odstavec 7, 19, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato odstavec 8, pozměňovací návrh 20, paní Harkin, pro, zdržel se kompromis B, kdo je pro, proti, zdržel se přijato 1223, kdo je pro, proti, zdržel se přijato 1425 pro, přijato 26, kdo je pro, proti, zdržel se přijato odstavec 1526, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme to. Pozměňovací návrh 26. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 23 pro, 17 proti, pozměňovací návrh 26 byl přijat, 27, kdo je pro, proti, zdržel se, Přijato 16, pozměňovací návrh 28, paní Lin, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 29, Marian Harkin je kompatibilní, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 17.30, kdo je pro, proti přijato 18.31 paní Lin, kdo je pro, proti, zdržel se přijato 32 kompatibilní, kdo je pro, proti, ověříme to. 32. Všichni hlas, eh, odhlasovali, končím hlasování, 26 pro, tedy přijato odstavec 1833. paní Konelisen, eh, první část, která začíná Invite the Commission. Omlouvám se, invites council, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Nyní druhá část. 33, kdo je pro, proti, zdržel se, také přijato. Odstavec 18, 34, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme to, pozměňovací návrh 34, hlasujte prosím. Všichni hlasovali, končím hlasování. 20 pro, 24 proti, tedy zamítnuto. Odstavec 19, pozměňovací návrh 35 pana Cabrnocha. Kdo je pro? Proti? zdržel snuto. 36 paní Lin, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 37 je kompatibilní, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme to. Pozměňovací návrh 37, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 20 pro, 23 proti, návrh byl zamítnut. 38, kdo je pro? Proti? Takže musíme ověřit hlasování. Pozměňovací návrh 38. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 24 pro, 19 proti, tedy přijato. 39, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Většinou přijato. 41, 40 pan Cabrnov pro, proti, zdržel se? Zamítnuto 41 paní Lindgren pro, proti zdržel se přijato 42 Harkin pro, proti zdržel se přijato 43 Cornelisen, kdo je pro, proti zdržel se přijato. Odsavec 24, 44, kdo je pro, proti zdržel se ověříme 44. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 25 pro, 19 proti, jasně přijato. 45, paní Lin, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Odstavec 25, 47, pane Cabrnoch, kdo je pro? 47, proti, zdržel se, zamítnuto. E, kompromis C, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 26, e, 56, pan Cabrno, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 49, paní Lin, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 27, 51, pan Cabrno, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 50 e, paní Lin, pro? Proti, zdržel se přijato. 52 paní Harkin, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. 28, 53, kdo je pro? Proti, zdržel se, ověříme to. 53, Všichni hlasovali, končím hlasování. 18 pro, 23 proti, 53 eh, byl zamítnut. 54, paní Lin, kdo je pro? Proti zdržel se přijato odstavec 29, 55, paní Bizoto eh, s ústním pozměňovacím návrhem mé maličkosti. Kdo je pro? Proti? Držel se? Ověříme to. Pozměňovací návrh 55. Všichni hlasovali, končím hlasování. Teď je to jasné, 40 pro, 3 eh, se zdrželi, 1 proti, takže návrh byl přijat. Dostáváme se k úvodním ustanovením B. Paní Corneli Centernen, jedna, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Eh, C, pozměňovací návrh 2, pan Cabno, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Tři, paní se na Turunen k odůvodnění C, kdo je pro, proti, přijato. Čtyři, stejná autorka, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh pět, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní budeme hlasovat o celém textu usnesení. Omlouvám se, pan Ury. Děkuji vám. Rád bych zdůraznil po hlasování, že jsme se nedohodli, že to bude na pořadu jednání, eh, že se nám nelíbí tento způsob a že budeme tedy hlasovat proti. Paní předsedkyně, já eh, zůstávám u toho, co vyjádřila velká většina při schůzi koordinátorů. Myslím, že je opravdu rozumné, aby v souvislosti se strategií do roku 2020 eh, parlament bude hovořit tedy o zaměstnanosti. My budeme hlasovat pro. Ano, jiné eh, další doporučení k hlasování není, takže budeme hlasovat o celém textu a to elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. 26 pro, 16 proti, dva hlasy se zdrželi. Čili hlasování proběhlo a vše je přijato. Děkuji vám za účast na hlasování a v 15 hodin budeme pokračovat eh, s právou pana Jury. Děkuji.